Eh, eh, dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Ještě tu nejsme všichni, abych pravdu řekl, moc nás tady není. Nicméně, náš čas je předem jasně dán. Musíme tedy se pustit do našeho programu, protože musíme ukončit práci na prvním bodu pořadu jednání do 9.30. Teď vám chci ještě sdělit, to je zejména pro eh, kolegy, kteří chtějí zprávy z předsednictva, tak jak už jste se možná dozvěděli od jinut, tak eh, schůze předsednictva z 11.15 byla, na 11.15 tedy byla zrušena, protože většina koordinátorů se nemůže zúčastnit. A také vám chci sdělit, že konference předsedů se rozhodla, na minulé schůzi, že vytvoří eh, řídící výbor pro definování stanoviska parlamentu k aplikaci eh, aktů delegované působnosti ohledně eh, finanční záležitosti nebo finanční pozice třetích zemí. A k tomu je také přizván náš výbor, tedy předseda výboru nebo zástupce výboru průběhu jednání týkající se mm, přijímání programů Evropské unie už od roku 2005 jsem žádal pana Broka, aby nás eh, zastupoval eh, na tomto orgánu. A teď tedy se můžeme vrátit k prvnímu bodu na našem pořadu jednání, což je dohoda o usnadnění vízového styku mezi Evropskou unii a Gruzií a také readmisní dohoda mezi EU a Gruzií. Ponechám stranou úvod. Úvodní body 1 a 2, takže začneme trojkou a čtyřkou. A teď předám slovo panu eh, Liskovi, který má slovo a uvede vás do problematiky. Mm, Děkuji vám, pane předsedo. O Gruzii už jsme v posledních měsících zde na výboru a na plenárním zasedání hovořili mnohokrát. Včera došlo k tomu, že celá skupina poslanců, a to i z našeho výboru, měla tu možnost se setkat s panem Sákašvilim, který je v současné době v Bruselu. Měli jsme tedy příležitost pohovořit s ním o některých problémech. Gruzínský prezident hovořil o práci Evropské unie v souvislosti s, těm, s touto dohodou a velice si ji váží. Ve výboru LIBE se v současné chvíli vypracovává zpráva o dohodě Evropské unie a Gruzie o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Pracuje se také na dohodě k usnadnění udělování víz. Situace je taková, že práce na druhém jmenovaném bodě, tedy na tom usnadnění udělování víz, by měly být ukončeny koncem října. Evropská komise 23. června vydala prohlášení a výbor Libe bude 25. až 26. října jednat o tomto textu a přijím, přijíme ho, bude o něm hlasovat. Znamená to, že O obou zprávách budeme moci hlasovat na říjnovém plenárním zasedání. Rád bych vám poskytl několik eh, informací, které jsou společné pro tyto dva texty. 17. června tohoto roku eh, Evropská unie a Gruzie zde v Bruselu uzavřeli dohodu o usnadnění udělování víz. Eh, jde konkrétně o to, že výzum bude za nižší poplatek a současně také o to, že výzum bude usnadněno pro některé skupiny eh, gruzínských obyvatel. Poplatky tedy klesly z 60 na 35 eur a ty nové kategorie gruzínských občanů eh, získávají právo na udělování víz. V říjnu 2010 by Evropská unie a Gruzie měly uzavřít dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Obě dohody by měly vstoupit v platnost v roce 2011, poté co bude, budou dohody ratifikovány gruzínským a Evropským parlamentem. Dohoda o vízech. E, to je něco, o čem jsme vyjednávali od roku 2008. Je to první krok, který se ubírá směrem k liberalizaci. Samozřejmě vyjednávání budou probíhat i nadále. Celé to samozřejmě probíhá v kontextu politiky východního partnerství. A co se týče toho zpětného přebírání neoprávněně pobývajících osob, rádi bychom, aby byla spolupráce mezi Evropskou uní a Gruzí posílena. Rádi bychom taky bojovali proti nelegální migraci. Chceme urychlit celé postupy, které povedou ke zjištění identity osob a chceme také docílit jasných předpisů, které se budou týkat eh, toho, které osoby nesplňují podmínky k pobytu na území zemí Evropské unie. Rádi bychom také usnadnili transitní přesuny takovýchto osob. Myslím si, že taková dohoda by měla vstoupit v platnost co nejdříve. A to proto, že problém zpětného přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropskou unii a Gruzí není příliš velký. Gruzie respektuje lidská práva. A Gruzie rovněž podepsala konvenci o lidských právech a také dohodu ke statutu eh, uprchlíků z roku 1955. Gruzie je současně členem Rady Evropy. co se týče té dohody o usnadnění udělování víz, jsem přesvědčen o tom, že tato dohoda by měla vstoupit v platnost eh, velmi rychle, tedy že vstoupí v platnost velmi rychle. Jde totiž o lepší o eh, hospodářské, kulturní a sociální kontakty mezi oběma zúčastněnými stranami. Musíme mít rovněž na paměti situaci mezi Evropskou unii a Ruskou federací. V roce 2007 jsme uzavřeli dohodu, podle které občané Abcházie a Jižní Osetie, kteří mají ruské pasy, získávají snadnější získávání víz než gruzinští občané, kteří nemají ruské pasy. Doufám, že tato dohoda k usnadnění udělování víz, která je pro nás i pro Gruzii samozřejmě velkým úspěchem, usnadní situaci gruzínských občanů, kteří chtějí cestovat do Evropské unie. Bude to naším společným úspěchem, pokud se to podaří. Myslím, že žádné větší problémy s implementací této dohody nenastanou. V našich vztazích, eh, tedy Evropské unie a Gruzie, eh, není příliš mnoho problémů, podle mého názoru. Z toho důvodu mohu říci, že naše představy o spolupráci jsou velmi dobré, i naše zkušenost, takže doporučuji to stanovisko přijmout. Chcete se někdo přihlásit do diskuze? Není tomu tak? Nikdo z kolegů nežádá o slovo, mohli bychom tedy předat slovo zástupci Evropské komise, pokud je zde v sále. je no C'è un consulto in atto, lo dico per aby eh, kolegové eh, věděli, oč, oč se jedná, tak eh, vám chci jenom sdělit, že se mezi sebou radí teď zástupci komise. Prosím, můžete říct své jméno? Děkuji, pane předsedo. Jsem Bernard Filip z komise. Jenom stručně bych zmínil dvě, tři věci. Ta otázka usnadnění vizového styku a, a readmise jsou klíčovými prvky východního partnerství my tedy podporujeme tento základní aspekt eh, zbližování našich občanů. Také jsme si vědomi toho, že Evropa musí vyvíjet eh, zvláštní úsilí v případě Gruzie, po tom vašem konfliktu je tam, je tam potřebná obnova země. To je rovněž důležitý aspekt. A jak už zaznělo, máme spíše důvěru eh, v právní stát, stav demokracie a lidských práv v Gruzii. Mimo jiné i proto, že Gruzie se eh, připojila k řadě mezinárodních eh, umluv, mimo jiné k těm uprchlicích z roku 51, k té uprchlicích z roku 51 a mm, pokračujeme v dialogu o lidských právech s Gruzií a to velmi pozitivním způsobem. Proběhla tři kola, tři zasedání dialogu o lidských právech v touto zemí takže celkově máme spíše důvěru v kvalitu dialogu v tomto případě, který nám také dává možnost eh, diskutovat případné problémy v dosti svobodném, otevřeném rámci eh, s gruzínskou stranou. Rozhodně eh, jsme rádi za pokrok dosažený v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Ještě pan kolega eh, bych chtěl promluvit. Můžete říct své jméno, prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Já jsem z DG Home a chtěla jsem se zmínit jen o jedné věci. Tyto dvě dohody mají vstoupit v platnost současně, takže není možné, aby výzová dohoda vstoupila v platnost před tou readmisní dohodou. Myslím, že to nebylo úplně jasně vysvětleno eh, panem zpravodajem, takže jsem to ještě chtěl pro jistotu eh, vyjasnit. Eh, ohledně těch eh, readmisí jsme měli trochu problém. Byla, je tam ještě jedna drobnost, která není dořešená, takže dnes je příliš záhy na to, abychom ještě o tom, už o tom hovořili, protože ještě nejsou tady dořešeny všechny věci. Jsou tu určité potíže s pozicí Velké Británie Eh, Dánska a dalších zemí. Takže teď doufáme, že Rada bude schopna eh, se dohodnout o podpisu v průběhu několika následujících týdnů a pak tedy budeme schopni podepsat tuto dohodu a eh, tuto dohodu dovést do úspěšného konce. Děkuji vám za toto další upřesnění. Já bych chtěl ještě na závěr předat slovo našemu zpravodaji, panu eh, Lisekovi, pokud si tak přeje. A přeje si ještě něco dodat, eh, upřesnit. Prosím? Ne, není tomu tak. Takže, teď už jaký máme další časový plán. První zvážení návrhu proběhlo už 16. září, tedy dnes. Lhuta pro přeložení pozměňovacích návrhů je 20. září a hlasovat ve výboru se bude, nebo aspoň je to návrh, abychom hlasovali 5. října. Vzhledem k tomu, že, že se nám podařilo skončit dříve, než jsme předpokládali, a to o pět minut, Teď učiním pětiminutovou pauzu a počkáme na zpravodaje, kteří budou hovořit v další části naší schůze a to v slyšení o Černé moři.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

Eh, výborně, vážné kolegyně a kolegové, ještě chviličku jsme počkali, aby eh, ostatní kolegové ještě stihli dorazit. Vím, že ještě zde nejsou úplně eh, všichni, nicméně myslím, že hosté už tu jsou. Všichni naši řečníci jsou zde připraveni, přišli mezi nás a já zde chci přivítat eh, všechny naše eh, řečníky a naše hosty. Jak víte, Evropská strategie pro Černé moře je iniciativou zaměřenou na eh, rozvití debaty ohledně regionu Černého moře a úloze Evropské unie v tomto kontextu. Dnešní slyšení má jasný cíl připravit půdu pro další diskuzi, která bude následovat o zprávě eh, pana Unguriana na toto téma. Mezi námi je zde pan doktor Ognan Minčev, eh, který je velice důležitou osobností eh, z Ústavu pro regionálně mezinárodní studie ze Sofie paní doktorka Delkur, která je z Ústavu mezinárodních vztahů a strategií. Pan doktor Mark Kuningem je zde také z Trustu pro Černé moře eh, a regionální spolupráci z German Marshall Fund. A také zde jsou zpravodajové z jednotlivých, tedy navrhovatelé jednotlivých stanovisek, z jednotlivých výborů pro eh, výzkum, pro eh, regionální rozvoj eh, a další, kteří také přišli mezi nás a budou chtít přispět do diskuze. A teď už předám slovo paní spravice, panu spravodaj Ongureanu. Děkuji vám, pane předsedo. Here. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem za to, že dnes přišli. Děkuji našim odborníkům, kteří dorazili myslím, že je třeba vyjádřit vděk panu předsedovi Albertinemu a sekretariátu výboru pro zahraniční záležitosti za organizaci tohoto slyšení. Já jej považuji za důležitý krok směrem k vypracování nové vize pro oblast Černého moře a také mě to pomůže s vypracováním mé budoucí zprávy o Černém moři. Hned na začátku řeknu, že jsou zde dva důvody, proč vítám tuto výměnu názorů a proč jsem také inicioval zprávu o černém, oblasti Černého moře. Jednak si myslím, že se jedná Jednak si myslím, že dobrým východiskem naší diskuse může být eh, prostě strategický význam Černomorské oblasti. Ehm, a to zejména pro bezpečnost v Evropě a pro bezpečnost eh, a pro dodávky energií. V roce 2007 s přistoupením Bulharska a Rumunska k Evropské unii se Černé moře eh, částečně stalo vnitřním mořem Evropské unie. To znamená, že dění v oblasti Černého moře má nyní přímý dopad na Evropskou unii. Mohli bychom říci, že EU no, vlastně importovala jak výzvy, tak příležitosti, které se s touto oblastí, s tímto regionem pojí. Jak Evropská unie zareagovala e, na náhlou blízkost tohoto regionu? Myslím, že se všichni shodneme na tom, že nejlepší politikou by bylo vpustit jaksi tento region do Evropské unie, ale to je poměrně složitý návrh. V reálu došlo k tomu, že Evropská unie uznala strategický význam Černého moře v roce 2007, kdy zahájila tzv. program Synergie pro Černé moře, neboli BSS. To, tato synergie v nedávné době Eh, případně to, že se to až tolik možná nedělo, je také důvodem, proč máme toto slyšení. Tato strategie měla zajistit eh, bezpečnost, prosperitu, stabilitu v regionu. Stačí to? A jaké jsou dosavadní výsledky strategie pro Černé moře? Myslím, že se všichni, pardon, synergie pro Černé moře. Myslím, že se všichni shodeme na tom, že tato synergie, tento program byl úspěšný v tom smyslu, že pojímáme nyní Černomorskou oblast odděleně, samostatně a zároveň tato synergie definuje tento region jako strategicky důležitý pro EU. Ovšem tři roky, pro, tři roky po zavedení synergie pro Černé moře jsou výsledky stále diskutovatelné. Komise v roce 2008 vydala zprávu o prvním roku realizace BSS, ale v roce 2009 a 2010 jsme nezaznamenali žádné další zprávy podobného druhu. jak někteří moudře poznamenávají, možná žádných výsledků nebylo dosaženo. No, o tom se musíme ještě bavit. E, mezitím bych řekl, že ty výzvy v daném regionu stále přetrvávají a navíc některé z nich se dále vyvinuly v krize. Rusko-gruzínský konflikt v roce 2008 je samozřejmě zásadní výzvou. Také prodloužení, prodloužení nájemní smlouvy pro ruskou flotilu v Černém moři to vyvolává určité obavy ohledně bezpečnosti v daném regionu, dále energetická krize, zahrnující Rusko, ta také přetrvává a některé země daného regionu vykazují znepokojivé trendy. I to tež můžeme říct o italské politice. Je zde i třetí problém, problém viditelnosti tohoto programu, programu Synergie pro Černé moře. A rovnou bych k tomu dodal, že neproběhla žádná setkání na vysoké ministerské úrovni, eh, alespoň ne v nedávné době. Další problém je ten, že nám chybí finanční prostředky, které by byly vyčleněny přímo na tuto synergii či politiku EU v oblasti Černého moře. Pokud bych to měl schrnout, dnes existuje naléhavá potřeba povýšit tuto eh, synergii na integrovanou strategii EU. Myslím si, že můžeme vyjít ze zkušeností nedávno zahájené Evropské strategie pro pobaltí. Jinými slovy, vlastně teď máme synergii pro Černomorskou oblast, ale nikoli strategii. Co by taková strategie přinesla? Jaké by byly její výhody, přínosy? Domnívám se, že plnohodnotná evropská strategie by zajistila, by zajistila integrovaný evropský přístup k celému regionu. Vedla by také k vypracování podrobného akčního plánu s jasně nastavenými cíly, iniciativami a benchmarky. Kromě toho by taková strategie mohla vést k vytvoření specifické položky v evropském rozpočtu pro černomorskou strategii. Tolik tedy k aktuálnímu stavu. Děkuji za pozornost a těším se na prezentace dalších řečníků a jejich sdělení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji Ungureanu, a předám slovo prvnímu z našich hostů, panu doktorovi Minčevovi z, regionální, z Institutu pro regionální a internacionální studie. Sofii, chtěl bych vás požádat, abyste omezili prostor na 10 až 15 minut. Dear Mr. Chairman, dear Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, Černomorská oblast představuje eh, velikou oblast, eh, která eh, může vzbuzovat obavy o bezpečnost Zaprvé za posledních 20 let dochází k restrukturalizaci strategického hlediska. Došlo k určitému vývoji postkomunistickému. Většina zemí z posovětského prostoru a východoevropských zemí se e, zamířila k integraci do euroatlantických bezpečnostních struktur, e, směřuje k jejich hodnotám, bezpečnostním zárokám ale teď eh, dochází eh, ze širokého měřítka k opačnému procesu. Je tu tedy Ruská federace, k níž eh, tíhnou nyní některé země a Rusko a Turecko se snaží opětovně získat vliv nad zeměmi v této oblasti. Jakákoliv strategická restrukturalizace zde přináší tři bezpečnostní otázky. Hranice, strategické rovnováhy a za druhé otázku eh, komunit žijící v daném prostředí a jejich vztahů ohledně jejich tedy eh, společné snahy eh, zachování status quo a za třetí eh, slabé postavení institucí, protože takováto restrukturalizace přináší ještě další restrukturalizace, také institucionální. A k tomu všemu teď dochází v Černomorské oblasti. Je tu eh, eh, celá, cel, celá řada vzorců chování za prvé tu je bezpečnostní model euroatlantický, který je zaměřen na demokracii, mezinárodní vztahy a na takováto bezpečnostní opatření zaměřené na demokracii. Bohužel tento model ustupuje v posledních pěti, sedmi letech. Druhý model je model bezpečnosti, který je um, vnucován eh, zeměmi, eh, které zde měly vliv od, už pro další dobu. Je to takový vzorec, který zde byl přítomen v 18. století například. Je to především eh, tedy vzorec ze strany, prosazovaný ze strany Ruska a Turecka. A pak tu je třetí paradigma, které se týká nových států, které zde vznikly, které tedy chtějí hájit svou novou nezávislost v institučním rámci, který se přibližuje tedy tomu evropskému paradigmatu. A pak tu ještě poslední nový faktor, který bohužel narůstá v dané oblasti a hraje velkou úlohu ohledně bezpečnostní rovnováhy a to je radikální eh, islám. Na základě těchto jednotlivých paradigmatů a strategických změn a posunů z jedné eh, rovnováhy sil nebo jedné pozice sil k směrem k jiné pozici sil, eh, je třeba zvažovat jednotlivé aspekty bezpečnostní situace. Za prvé to je vojenská bezpečnost. Několik eh, věcí je pozitivních ohledně tedy vojenské bezpečnosti. Bohužel je tu ale i e, silné navyšování vojenského potenciálu. E, v dané oblasti jsou tam ruské základny, které jsou například v, Obche, v Obcházii a e, v Oseti, v Jižní Oseti a pak v Turecku, v západní provincii, která je na hranici s Azerbajdžánem a Armenii a vzniká tedy napětí mezi kavkazskými zeměmi, zejména mezi Azerbajdžanem a Arménií. Narůstá množství zbraní, vojenského personálu v této oblasti a narůstá tedy také napětí týkající se konfliktů, které donávna byly zamrzlé v Jižním Kavkazu, například to je Nahorní Karabach, Jižní Osetě Abcházie. Toto posilování tlaku je nebezpečné, protože by mohlo dojít tedy k eh, rozmrazení konfliktu, mohlo by dojít k navrácení eh, vojenských konfliktů do dané oblasti. Už jsem se také zmiňoval o tom, že dochází k rozhořívání etnických eh, konfliktů nebo konfliktů mezi komunitami. Například tu je otázka Podnistří, Moldavy, Moldo, republiky Moldava. Ehm, máme velice, probíhá tady velice intenzivní proces, nešťastný proces separatismu eh, v Severním Kavkazu a všechny tyto procesy eh, jsou ehm, nezadržitelné. Ani Rusko, ani západní spojenci zatím nedokázali nějak eh, omezit nebo eh, kontrolovat tyto separatistické střety a snahy a zavést je do kontextu, který eh, by nám ukázal nebo který by vedl k nějakému horizontu větší bezpečnosti. Pak je tu otázka námořní bezpečnosti. Trvá status quo, eh, tedy Turecko a Rusko mají hegemonii na Černém moři, to je, platí zejména o Turecku. U Ruska musím říci, že byla eh, znovu tedy dosažena dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o námořních flotilách. Ehm, ohledně montrealské ke konvence mohu říci, že cizí námořní síly nemohou vstoupit na než tři týdny do, sever, eh, pardon, do Černého moře a a myslím, že Evropská unie by se měla zeptat turecká kandidátské země, zda až se hodlá stát tedy členem Evropské unie, bude činit nějakou výjimku pro Evropskou unii a jejich plavidla eh, z oné Montrealské úmluvy protože mm, i mm, tento aspekt by měl být eh, řešen v oblasti společné bezpečnostně zahraniční politiky Evropské unie. Na Černém moři máme velice silné problémy s námořní bezpečností. I když je tu jakýsi evropský rámec eh, zlepšující eh, například záchranné operace v Černém moři, toto zlepšení v praxi není příliš viditelné. Za poslední léta tři, roky, tři lodi se potopily eh, dál než tři mile od Turecka, Bulharska nebo Ukrajiny, aniž by došlo k nějakému serióznímu pokusu eh, těchto zemí eh, zachránit posádky těchto lodí nebo tyto lodi jako takové. A výsledkem je, že většina posádky zahynula. důležitý aspekt eh, námořní bezpečnosti je také ochrana hranic, protože v oblasti dochází k přeshraničnímu pašování jak zboží, tak osob. Evropská unie má pozitivní zkušenosti eh, s eh, přeshraniční misí mezi Moldavskem a Ukrajinou a v posledních dvou letech probíhá podobná iniciativa i s Gruzií a proto by, myslím, Evropská unie se měla snažit rozšířit tuto snahu, tuto iniciativu a vést pozitivní politický rámec dané oblasti tak, aby hranice byly patřičným způsobem eh, chráněny eh, v těchto, členských, v těchto státech a aby nedocházelo k slepým místům eh, na Eh, těchto hraničních čárách, kterými by mohly proudit eh, pašované produkty či osoby. Já teď nechci zabíhat do příliš velkých detailů ohledně energetické bezpečnosti, Zejména pro země střední a východní Evropy je toto důležité téma. Souvisí to s otázkou Ruské federace. Ruská federace se snaží dosáhnout pokud možno monopolního postavení eh, v dodávkách eh, energie eh, zemím, které jsou na jižní a východní straně Evropské unie. To samozřejmě má svůj obchodní dopad, protože monopol, monopoly přináší vysoké ceny a má to i své bezpečnostní dopady, nejen z pohledu abstraktní budoucnosti, jakýchsi strategických úvah, ale především e, v souvislosti se stávající situací, protože tento monopolní e, toto monopolní e, postavení je posilováno oligarchy Ruské federace a zástupci nebo představiteli jednotlivých ex-sovětských republik. A dochází tedy šíření eh, šedých eh, ekonomických zón u periferie Evropské unie. Stávající rámec eh, politiky Evropské unie pro Černomoří by měla klást důraz především na přezraniční spolupráci, tak, abychom zlepšili opatření institucionální zaměřená boj proti eh, pašování, proti šedé ekonomice, proti nelegální imigraci. Evropská unie by za druhé měla mnohem intenzivněji pracovat eh, na, na zkvalitnění eh, záchranných operací v oblasti Černého moře a také by měla Evropská unie více usilovat o Eh, ochranu životního prostředí. Jsou to projekty, které se týkají nových produktovodů, které mají procházet Černým mořem. Eh, je tu otázka Bosporu a ochrany životního prostředí v této úžině. Evropská unie by tedy měla posilovat také vztahy s Ruskou federací, nejen co se týče nějakého přibližování, ale měla by se snažit najít nějaký pevný rámec založený na hodnotách v tomto partnerství a měly by se tyto vztahy za, zakládat na tedy jasných hodnotách a jasných cílích. Další velká země, s níž je třeba posilovat vztahy, je Turecko kandidátská země Evropské unie, která poslední dobou eh, se vzdaluje z této eh, euroatlantické sféry vlivu a hodnot, a to především svým chováním. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji vám, pane doktore Minčeve. A teď předám slovo paní eh, doktorce Lord Delcour z Institutu pro mezinárodní a strategické vztahy z Paříže. Děkuji. Moje prezentace se zaměří na synergii pro Černé moře a konkrétněji potom na čtyři body. Nejprve se stručně dotknu faktorů, které vedly k vytvoření synergie pro Černé moře. Dále se dále poskytnu přehled implementace této synergie do posud. Dále se podívám na způsoby. Vypadává mikrofon. Tedy, jaký je vliv mezinárodního a místního kontextu a konečně se podívám na možné cesty, jak zdokonalit provádění této synergie. Byly zde tři faktory, které byly klíčové pro spuštění této synergie. Za prvé rostoucí pozornost regionu Černého moře v souvislosti s rozšířením Evropské, s rozšířením Evropské unie o Rumunsko a Bulharsko v roce 2007. Dále tato nová vlna rozšíření spolu s rostoucími obavami EU hledně energetické bezpečnosti vedly k zapojení EU v regionu který do té doby stál spíše na okraji zahraniční politiky Evropské unie. A konečně synergie pro Černé moře byla spuštěna také v kontextu politiky sousedství. A konkrétně pak v kontextu jen vlažného hodnocení výsledků této politiky sousedství, zejména pokud oblast bezpečnosti tomto souvislosti byla považována za nutnou regionální spolupráce, která by doplnila bilaterální dimenzi, která do té doby převládala v politice sousedství. Na základě návrhu Evropské komise z roku 2007 byla oficiálně zahájena synergie pro Černé moře v únoru 2008 na schůzce ministrů zahraničí v Kijevě. Nejprve eh, byla tato synergie nastavena jako flexibilní rámec eh, či politika, doplňující stávající politiky EU, jako je politika sousedství, politika eh, přistoupení, rozšíření například vůči Turecku a také strategické partnerství s Ruskem. Synergie pro Černé moře byla zároveň koncipována jako společné úsilí zahrnující všechny regionální partnery a organizace. Celkovým cílem černomorské synergie je posílit stabilitu v regionu posílením hospodářských a demokratických reform. Za tím účelem sdělení vypracované službami komise zahrnovalo celou řadu prioritních cílů e, v sektorech sajících od školství po dobrou zprávu, řešení konfliktů či rybolov či životní prostředí. Zpráva o černomorské synergii a prvním roku její implementace a následem vývoji, v druhém roce realizace hovoří o omezených výsledcích a prakticky nulovém pokroku v oblasti eh, politického rozvoje bezpečnosti. Nejdůležitější vývoj spočívá v nastavení sektorového partnerství ve třech klíčových oblastech, jsou jimi doprava, energetika a životní prostředí. S tím, že partnerství pro životní prostředí bylo spuštěno začátkem tohoto roku. A další důležitý vývoj, přeshraniční spolupráce, ehm, výzvy pro případné účastníky vznikly, byly zveřejněny v minulém roce 17,5 eh, tisíc eur bylo vyčleněno na přezranční spolupráci do roku 2013, nicméně proces výběru projektů, které by se zúčastnily programu, ještě nedoběhl. Dalším důležitým aspektem provádění Černomorské synergie je spolupráce s jinými partnerskými zeměmi v regionu a také s dalšími regionálními organizacemi. Od roku 2007 vztah mezi EU a Organizaci pro hospodářskou spolupráci v Černomorské oblasti dosáhl úrovně politického dialogu, probíhají pravidelná zasedání, nicméně tento dialog není eh, exkluzivní, respektive nevylučuje eh, možnosti spolupráce s dalšími regionálními organizacemi. Například je zde možnost partnerství s Černomorským fórem, ovšem toto partnerství zatím nebylo zahájeno. Černomorská synergie je úzce napojena na kontext, ve kterém se provádí. Celkově musím říci, že na tuto synergii negativně dopadá mezinárodní vývoj, vývoj v EU i regionální vývoj. Nejprve ta mezinárodní úroveň. Začátkem roku 2009 se zhoršily vztahy mezi NATO a Ruskem, což mělo dopad na Černomorskou oblast a synergii. Pokud je o úroveň EU, v posledních dvou letech evropské instituce, členské státy a předsednické země se primárně zabývali ratifikací Lisabonské smlouvy a hospodářskou krizí. Zároveň východní politika EU byla primárně utvářena v rámci východního partnerství, což do značné míry zastěňovalo černomorskou synergii. Nyní regionální úroveň. Evropská unie zde byla konfrontována s ruským přístupem k Černomorské oblasti, jakožto své těsně, sousední, těsně sousedící oblasti a zároveň eh, byla konfrontovaná s nízkou efektivitou činnosti regionálních organizací. Nicméně ten kontext samozřejmě je v pohybu a v plných letech se vyvíjel. Nyní se otevírají určité příležitosti pro EU a pro prohlubování spolupráce. Na jedné straně Ukrajina a Turecko se přiblížily Rusku, ale na druhé straně je Evropská unie zásadním partnerem pro obě tyto země. EU také začala být vlastně těžištěm pro, jakýmsi těžištěm pro e, Černomorskou oblast, zejména pokud jde o hospodářské styky. A nyní možné cesty vpřed, jak dále rozvíjet černomorskou synergii. Byla identifikována celá řada problémů s prováděním této synergie, chybějící politická podpora, a to i od členských států EU. Chybí také konkrétní politické mechanismy, zejména v oblasti monitorování, dále chybí viditelné finanční zdroje, tato synergie je financována z různých zdrojů, včetně z regionální politiky, NP a předstupního nástroje. Dále chybí vůči iniciativy, na rozdíl od východního partnerství, dochází k duplikaci, ke zdvojování s regionálními iniciativami a konečně o tom svědčí příklad přezranční spolupráce. Jen pomalu jsou identifikovány a vyhodnocovány a prováděny regionální projekty. Hlavní otázka tedy zní, zda je dnes Černomorská oblast ještě relevantní. Evropská unie tady čelí protichůdným podmínkám. Na jedné straně je zde silná poptávka po regionální spolupráci, například pokud je o regionální veřejné statky jako životní prostředí, na druhé straně tyto povídky pro regionální spolupráci jsou oslabovány bezpečnostními výzvami, například nevyřešenými konflikty. Takže odpověď na otázku, zda je černomořská synergie dnes stále ještě relevantní, Odpovídáme ano, je relevantní, zejména proto, že uplatňuje inkluzivní přístup, to znamená, zahrnuje všechny regionální hráče, včetně Ruska a Turecka. Jako taková má černomorská synergie lepší potenciál řešit výzvy, kterým čelí země, eh, které by jinak spadaly pod jiné eh, koncepční rámce EU. Jinými slovy, černomořská synergie má potenciál sehrát užitečnou roli při usnaňování dobrých sousedských vztahů a posilování multilateralismu v oblasti Černého moře. Ovšem, abychom překonali regionální napětí, Měla by se černomorská synergie zaměřit na, eh, praktické, na praktický přístup orientovaný na dosahování konkrétních výsledků. Dovolte, abych uzavřela svoji prezentaci několika doporučeními. Na základě zmíněných závěrů doporučujeme toto. Za prvé, EU by měla konkretizovat způsob, jakým funguje černomořská synergie, zejména jde o viditelné finanční zdroje, o dedikovanou samostatně vyčleněnou rozpočtovou položku. Dále EU by měla rozměr černomorské synergie zohlednit v bilaterálních vztazích s partnerskými zeměmi, to znamená lépe začlenit černomorskou synergii do bilaterálních dokumentů. Dále EU by se měla i nadále by se měla nadále zaměřit na malý počet priorit, aby se zabránilo roztříštěnosti a samozřejmě partnerství v oblasti životního prostředí je důležitým krokem vpřed v tomto směru. Dále EU by měla systematicky podporovat přístup vycházející z dola, e, od organizací občanské společnosti a podobně. Ten se, takovýto přístup se ukázal být úspěšný například té nové severní dimenze s Ruskou federací. EU e by e, měla zahrnout partnery už do raných fází Eh, tvorby či koncepce projektu, tak aby se partneři s těmito projekty statožňovali. A dále je třeba poskytnout podporu občanské společnosti v rámci černomorské synergie. Eh, dvě hlavní doporučení potom se týkají monitoringu, který je samozřejmě třeba posílit, abychom umožnili potom další úpravy politiky a naše Druhé hlavní doporučení se týká viditelnosti. Tato synergie by měla mít eh, větší viditelnost. To by tedy měla Evropská unie zajistit. Děkuji za pozornost. Grazie, Děkuji vám, paní doktorko Delkur, a předám slovo panu eh, Marku Cunninghamovi eh, z Trastu Černomorského pro regionální spolupráci. Také vás žádám, abyste nehovořil déle než 10 nebo 15 eh, minut. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážné poslankyně a poslanci. Je pro mě velikou, velikou ctí pro vás eh, zde zpromluvit to strategii pro Černé moře. Já bych se chtěl podívat na věc v širším kontextu, na to, co se dělo v posledních dvou eh, letech. A začnu od srpna 2008 začnu strategii pro tuto oblast a na závěr přednesu ještě pár, pár poznámek do budoucnosti je třeba brát vohu zeměpisné podmínky, kulturní podmínky, historické podmínky, eh, které eh, se velice liší například od podmínek eh, středoevropských. Snažím snažíme se tedy z Evropské unie o to, abychom Eh, usilovalo o eh, postup eh, k demokratičtějším institucím. Bohužel mm, nové státy zůstaly nechráněny demokraticky nejsou dostatečně rozvinuté a sklouzávají do spolupráce s nepředvědatelnými místními partnery, jako je Turecko a Rusko. Demokratické instituce v těchto zemích se stále ještě vyvíjejí, mají obtíže a jsou na ně vynakládány vnější, někdy vnitřní tlaky. Je tedy třeba usilovat o to, aby vedoucí eh, představitelé Eh, měli pomoc v tom, když musí na jedné straně eh, vybalancovat tedy vztahy s Ruskem a na druhé straně s Evropskou unii a dalšími entitami. Eh, v této situaci ale Evropská unie se zaměřila spíše na své vlastní uchování nebo na, na svůj, na, sama na sebe, než na nějaké další rozšířování. V Černomorské oblasti navíc je několik zamrzlých konfliktů může docházet a dochází, jak jste viděli například v případu eh, sevastopolské eh, flotily, využívání ozbrojené síly eh, k potírání různých konfliktů. Rusko je také ochotno nejen tedy využívat tyto tvrdé prostředky, ale také měkké prostředky, jako jsou finanční prostředky, kterými, kterými k sobě tedy více přivazuje tyto země. Celý region prochází neuvěřitelnou eh, transformací od války eh, začaté v roce 2008 v srpnu. Eh, Gruzie a další země teď musí znovu přebudovat své vztahy s jak s Ruskem, tak na druhé straně s Evropskou unii a Spojenými státy a NATO my musíme tedy o celé této oblasti uvažovat eh, s vědomím všech těchto různých aspektů. Ekonomická krize také sehrála svou významnou úlohu. Postihla nejen Evropu, ale i další oblasti světa, což mělo dva hlavní dopady na Černomorskou oblast. Za prvé, Zvýšila se nezaměstnanost, snížila se důvěra ve vládu, což vedlo k sociálnímu a politickému nepokoji v dané oblasti. Lidé ztrácejí práci, jsou pesimističtější a mnoho těchto zemí eh, by eh, mohlo činit eh, zpátečnické kroky. Ehm, další vývoj je tedy nepředvídatelný v mnoha místech Spojené státy, evropští představitelé se snaží především eh, zaměřovat na své vlastní domácí problémy a nevěnují tolik pozornosti eh, černomorské oblasti. Evropská unie zaměřila na ratifikaci eh, Lisabonské smlouvy, eh, k tomu došlo, to je tedy vynikající úspěch, ale ještě třeba také zohlednit, co všechno toto znamená pro Evropskou unii. Evropská eh, politika nebyla tedy dostatečně vyjádřena, nebyla dostatečně silná s ohledem na černomorskou oblast u spojeného, u Spojených států vidíme, že dochází k obnovení nebo posílení vztahu eh, s Ruskem a Spojené eh, státy mají ovšem i politiku zaměřenou na spolupráci s Čínou a dalšími Eh, státy, eh, ale nesmíme zapomínat na oblast Černomoří. Eh, navíc je třeba mít na paměti, že země v oblasti Středomoří vynakládá i velkou část rozpočtu na zbrojení a na své vojenské síly. Je to tedy velice, velice složitá oblast, ve které mohou vznikat konflikty, které by se mohly rozlít po celé černomorské oblasti. Zmínila se i situace například v Gruzii od eh, revoluce. Gruzie prošla eh, demokratickým úpadkem. Pan Janukovič se zaměřuje na východ, na svého největšího souseda na východech, takže jak jakákoliv strategie zaměřená na tuto oblast musí zvažovat, eh, zda jednotlivé cílové země a do jaké míry plní eh, evropské hodnoty. Pak je tu Azerbajdžán, který tedy eh, nemá eh, hm, demokratické demokratické hodnoty jako ty nejvyšší, které vyznává. Pokud tedy chceme pokročit dále ve strategii pro Černé moře, musíme to všechno zvažovat. Pak mm, v této oblasti eh, docházelo na, po nějakou dobu k zblížení mezi Tureckem a Azerbajdžanem. Teď ale bohužel víme, že eh, je toto zablokováno, je to zablokováno eh, v Azerbajdžánu, což může mít neblahý dopad na strukturu celého regionu. A teď na závěr tu máme ještě několik možných doporučení. Evropská unie jako taková potřebuje Nevím, jak bych to nejlépe vyjádřil. Ehm, snažit se mm, být eh, mediátorem eh, uvolnění vztahů mezi jednotlivými konfliktními oblastmi a státy v eh, tomto regionu. Evropská politika zaměřená na východ musí mít podporu nejen Bruselu, ale také všech členských států, aby měla dostatečnou sílu. Evropská unie tedy v tomto musí hovořit jedním hlasem, i co se týče politiky bezpečnosti a politiky energetické. Uvidíme tedy, jak eh, se bude tato situace vyvíjet dále v dané oblasti. Se týče krizí, evropské země se musí eh, chránit. To je mm, celá přirozený eh, instinkt chránit své vlastní politiky. Nicméně to má devastující dopad na Ehm, širší kontext politiky. A v dané situaci to zabránilo dalšímu rozšiřování a posilování eh, politiky pro eh, tyto země eh, Černovské oblasti. Při spolupráci s konfliktními oblast, oblastmi dochází k určitému mm, pře, mm, překrývání činnosti nebo překrývání cílů proto je zapotřebí, aby jednotlivé iniciativy byly patřičně od sebe odděleny, aby byla roz, správná dělba práce. A oba dva mechanismy musí uh, uh, zohledňovat eh, celkovou situaci v tomto regionu, je třeba bojovat eh, globálně proti eh, korupci a činnosti vedoucí ke korupci v této oblasti. Ohledně veřejné administrativy a státní zprávy je třeba posilovat nezávislá média, politickou opozici, nevládní organizace, ne, že by to úplně opomíjeno, ale je zapotřebí vykonat mnohem víc. Je třeba umožnit opozici, aby měla větší prostor v médiích. A tady by mohl být určitý potenciál pro Evropskou unii i pro Spojené státy v dané černomorské oblasti. Víme, že hlavní břemeno při vytváření stabilních demokratických institucí spočívá především na e, státech ležících v černovské oblasti. Je jim ovšem třeba k tomu pomáhat. V tomto kontextu zůstává jasné, že je třeba e, nadále bedlivě sledovat dřímající konflikty, aby se nerozhořely a celý tento proces má mnoho rozměrů. Proto bychom se možná mohli poučit z eh, řešení konfliktů na Balkáně a aplikovat podobná řešení i v Černomorské oblasti. Na závěr mohu říci, že oblast Černomoří se hodně změnila za posledních několik let. Do, mm, eh, došlo k posilování místních konfliktů, Eh, posiluje se síla a moc Ruska a Turecka a eh, Evropská unie a Spojené státy by měly jasně stanovit své politiky zaměřené na řešení eh, problémů černomorské oblasti. To vše by mělo být tedy správně zakořeněno do politiky sousedství. Někteří uvádějí, že by bylo že, že bychom měli ukázat větší, větší schopnost eh, vést eh, jednání a vést eh, tyto země k demokratickým cílům. Já jsem přesvědčen, že tady ještě je velký prostor pro Evropskou unii. Děkuji vám, pane doktore Cunninghame. Je tu celá řada kolegů, kteří si přejí promluvit a já bohužel budu muset omezit jejich řečnický čas na pouhé tři minuty. Jako první kolega Pasku, místo předseda výboru a stínový zpravodaj za uh, eh, socialista demokraty. Well. Děkuji. Oblast Černého moře určitě je mm, důležitá, zároveň velice složitá a má potenciál zařazovat na evropský pořadné negativní prvky. Už tak učinila v minulosti a může se to opakovat do budoucna. Ehm, ta synergie je dobrá věc, protože, jak už se ukázalo, byla to známka vlastně významu, který Evropa přikládá tomuto regionu. Nicméně je trošku idealistická, protože pokud eh, protože se snaží vlastně eh, vytvářet koherentní situaci kolem konceptu, který ještě před 20 lety neexistoval. Před 20 lety tam situace byla úplně jiná a dnes bychom si přáli, aby to najednou tam fungovalo tak, jak my si představujeme. Druhý problém je v tom, že respektive jsou tady tři, minimálně tři velké problémy. Prvním z nich je Rusko. EU má strategický vztah s Ruskem a veškeré vztahy mezi EU a Ruskem jsou zasazeny do tohoto rámce. Navíc tady není až tak velký potenciál pro spolupráci, ale spíše pro konfrontaci mezi EU a Ruskem. A hlavní západní země eh, se zdráhají zapojit se do té komplexní hry, která by v podstatě byla hrou konfrontační. Dále je zde Ukrajina, která je minimálně problematická ve vztahu k EU. Když hovoříte o strategii, hovoříte o závazku. A já nevidím, kde by se tento závazek, či to angažovanost mohla vzít. Nicméně je tady jedna slibná věc a totiž eh, patrně existuje větší koncensus a větší eh, chuť se zapojit do strategie pro Dunaj, pro Podunají. Podunají je součástí Černomorské oblasti a Podunaj je vlastně na naší vlastní půdě. Takže tady vidím určitý, tady vnímám určitý pozitivní potenciál, který by se potom mohl rozvinout na oblast celého Černého moře. Ovšem je zde jeden zásadní problém. Pokud například eh, EU a USA budou věnovat více pozornosti svým vztahům s Čínou, což se dá předvídat v budoucnosti, tak e, co to potom bude znamenat pro vztah e, mezi EU a Ruskem a zejména pro země, které hraničí s EU a s Ruskem. A to je přesně Černomorský region. Děkuji. Děkuji vám, pane místopředsedo Pasku. Slovo má pan zpravodaj za regionální rozvoj. Děkuji vám, pane předsedo. Z regionální perspektivy bych se chtěl zaměřit na několik klíčových prvků své zprávy. Především je zásadní začlenit všechny stávající aktéry regionu, ať už to jsou členské státy EU nebo třetí země, protože jinak ta strategie nebude komplexní a nebude eh, ve svém důsledku fungovat. Za druhé, je zásadní mít eh, koordinovaný přístup eh, k, ke spolupráci mezi těmi institucemi, které existují v rámci EU a které se mají vytvářet v budoucnosti. Teď mám eh, na mysli spolupráci s ekonomickou se spolu, s Černomořím a také synergii pro Eh, Černé moře. Ale když už hovoříme o synergii, tak já bych začal takovou anekdotou do dneška. Jsme měli synergii bez energie, jak by řekl eh, pan Minčev. Ale, ale místo synergie eh, jsme tu měli válku a jednu velkou energetickou krizi. Otázkou je tedy, zda ta synergie funguje, zda máme něco změnit do budoucnosti, aby synergie byla skutečně funkční. A zda máme tedy mm, zaujmout integrovaný postoj k tomuto regionu. Pak to je třetí problém a to jsou infrastrukturní projekty, které je třeba rozvíjet společně tedy s členskými státy EU a státy v dané oblasti. Tyto projekty které se tedy chystají v oblasti Černého moře, jako je například projekt na eh, dálnice. Ale eh, klíčovým eh, prvkem jsou především energetické projekty, protože se jedná tedy především o dodávky energie pro EU a také je třeba v této souvislosti se zabývat otázkami bezpečnosti ochrany životního prostředí. Teď tu máme South Stream, Nabucco, ale přátelé, jsme připraveni se poučit z Nord Streamu, z té katastrofy v Mexickém zálivu. Když se podíváme na tyto dva problémy, potřebujeme tedy koordinace regionální spolupráce, potřebujeme dohodu ohledně problémech, které jsou spojeny s velkými infrastrukturními projekty. Potřebujeme nějaký závazný nástroj, kterým bychom řešili vztahy Eh, související u těchto projektů s životním prostředí, protože Černomorská oblast je jednou z nejznečištěnějších eh, v periferních eh, oblastech EU. Jsme tedy připraveni učinit krok, který by byl závazný, anebo budeme mít jen zbožná přání do jakéhosi budoucího horizontu. Prozatím to máme jen bilaterální Eh, nástroje bilaterální vyjednávání ze strany velkých členských států EU anebo eh, nadnárodních firm, eh, především z energetické oblasti. Když se na tuto oblast podíváte, tak je zjevné, že Evropa musí hovořit jedním hlasem. A pak na závěr poslední poznámku, pane předsedo, když hovoříme o e, zúčastněných stranách. Já bych byl velice obezřetný v tom, když slyším, že Turecko je méně předvídatelným partnerem. Jak předvídatelná je Evropa vůči e, Turecku a jejímu přistoupení k EU? Děkuji. Paní Tykau, zpravodajka z výboru pro průmysl. Tři minuty, prosím. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se ráda zmínila jenom o oblastech, které spadají do působnosti našeho výboru ITRE. Nejprve třeba si uvědomit, že čelomorská oblast má geostrategický význam pro energetickou bezpečnost a pro diverzifikaci dodávek energií do EU. Vzhledem k blízkosti k, k Kaspickému moři, eh, střednímu Blízkému východu a střední Asii a po přistoupení Bulharska a Rumunska se EU stala důležitým hráčem v tomto regionu. Ráda bych rovněž upozornila na, na dlouhodobé strategické partnerství mezi EU a Ruskem a jejich společný zájem v posilování bilaterálního obchodu a investic. Ráda bych tady upozornila na dlouho trvající strategické partnerství mezi EU a Ruskem a společný zájem obou, in, eh, s obou partnerů na posilování bilaterálního obchodu a investic a usnadňování a liberalizaci obchodu v globální ekonomice a rovněž posilování a rozvoji hospodářské soutěže, a to i v Černomorské oblasti. Ráda bych rovněž zdůraznila, že vzhledem eh, k, novému, k nové propojenosti v oblasti plynu a elektřiny a k vzniku nových elektráren, eh, k využívání fosilních zdrojů energií, eh, obnovitelných zdrojů energie a tak dále. Chci říct, že transparentní tržní pravidla, tržní prostředí a pravidla pro investice a také předvídatelnost a spravedlivé podmínky pro tranzit a obchodování s energií jsou potřebné v tomto regionu. Je třeba si uvědomit a stvrdit, že um, Evropská politika bezpečnosti dodávek energií um, je založena na diverzifikaci uh, zdrojů a tras. A chci podtrhnout význam uh, trasy Nabuko a ráda bych poprosila komisi a partnery, aby zrychlili implementaci tohoto projektu. Zároveň chci zdůraznit potřebu prohloubit bilater, eh, regionální spolupráci v Černomorské oblasti. Eh, VTO také eh, smlouva o energetické chartě mohou být podkladovými principy. Je třeba podpořit také regulaci trhu a prosazování evropské legislativy pro příslušné oblasti energetiku a tak dále. Je třeba vést země daného regionu k tomu, aby se připojili eh, k, k umluvě o energetickém společenství a je třeba také podněcovat modernizaci infrastruktury v daném regionu. Mezinárodní obchod, eh, pro mezinárodní obchod a přepravu uhlovodíkových paliv. V tomto regionu je třeba rozvinout přístavy, eh, včetně ropných a plných eh, plynových terminálů a možnosti intermodální, eh, intermodálního propojení. Ráda bych tedy zde uznala význam z Černomorské synergie a také Komise pro Černé moře a Organizace pro černomorskou hospodářskou spolupráci. Nicméně vyzýváme komisi, aby vypracovala černomorskou strategii doprovozenou o akční plán s klíčovými projekty eh, v udržitelných oblastech, jako je udržitelný rozvoj, komunikace, bezpečnost, migrace, kulturní měna a tak dále a tak dále. Honorevole Kazak, Pan Kazak? Autor stanoviska z výboru pro mezinárodní obchod. Máte tři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové, vážení hosté, vážení řečníci. Já se omezím jen na některé hlavní body, které bych rád navrhnul ve svém stanovisku, které vypracovávám za výbor pro mezinárodní obchod. Je třeba zaprvé eh, připustit, že v letech 2000 až 2008 eh, oblast Černého moře zažívala obrovský hospodářský růst tempem cirka 6 za rok, ale je pravda, že poté s hospodářskou finanční krizí finanční a bankovní systém eh, procházel velkou zátěží což mělo negativní vliv na toky kapitálu. Proto eh, my také navrhneme, aby země Černomorského regionu vykazovaly větší disciplínu v finanční hospodářské oblasti a aby také prokázali lepší eh, schopnost řídit svůj bankovní systém a přizpůsobit jej výzvám mm, tohoto aktuálního období. Dále je třeba připustit, že s černomorskou synergií Evropská unie může získat eh, obrovské přínosy, pokud tedy spojí své síly s organizací pro spolupráci v oblasti, s organizacemi pro spolupráci v oblasti Černého moře. A tady zcela souhlasím s kolegy, kteří o tom hovořili již přede mnou. Nicméně je třeba říci, že jsou některé instituce, některé mechanismy regulační, které třeba ještě zdokonalit, zejména je to eh, obchodní a rozvojová banka pro Černé moře a také příslušná obchodní komise eh, Černomořské eh, organizace pro hospodářskou spolupráci. Je třeba říci, že partnerství pro životní prostředí v rámci Černomorské synergie je velice důležitým krokem, zejména v rámci snah vedených v zemích tohoto regionu, snah o podporu eh, energetiky dostatečné a, po, a kladení důrazu na obnovitelné zdroje energií. Já se chci připojit ke kolegům, kteří také zmiňovali význam infrastruktury, eh, silnic například. To bude mít velký vliv na další rozvoj obchodu a obchodní a hospodářské výměny v tomto regionu. Dále je třeba zmínit, že prakticky všechny země regionu jsou členy e VTO s výjimkou dvou zemí. To je velmi důležité pro sladění fiskálních režimů a pro sladění a vyloučení také e, celních a daňových překážek volnému obchodu v tomto regionu. Eh, bude to o to významnější, pokud Evropská unie bude více v této oblasti spolupracovat s existujícími organizacemi, jako je PAPSEC nebo, eh, nebo parlamentní schromáždění OMCE. Paní Jotová, zpravodajka z výboru PESK. pro rybolov. E, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chci poděkovat za možnost vystoupit zde dnes dopoledne. Jsem členkou výboru pro rybolov. E, dnes mám na starost tedy zprávu o budoucnosti řízení rybolovu v, oblasti na, nebo na Černém moři. E, tato zpráva je pracována poprvé. Jak víte, kolem Černého moře leží šest zemí, pouze dvě jsou členskými státy EU, Bulharsko a Rumunsko. Domnívám se, že politika rybolovu je jednou z nejdůležitějších politik, pokud je o eh, formulaci strategie pro černom, černomorskou oblast. Tato mm, oblast má svoji specifičnost, své problémy, které nejsou bohužel na evropské úrovni příliš známy. Nebudeme eh, přehánět, pokud řekneme, že tady všechno zůstává na regionální úrovni. Eh, dobře to pochopíme, když si uvědomíme, že Bulharsko a Rumunsko jsou členy EU teprve tři roky. Proto vítám iniciativu vypracovat dlouhodobou strategii pro tento region. Konkrétně se domnívám, že eh, Černé moře a oblast rybolovu by měly nalézt své místo v Evropském regulačním rámci. Eh, dnes jsou sotva vůbec zohledňovány nebo prakticky úplně chybí v našich úvahách. Je třeba Eh, zúraznit sociální, hospodářské eh, a jiné dopady rybolovu. Eh, proto potřebujeme mezinárodní přístup a užší spolupráce, tak aby Unie dosáhla svých cílů v oblasti rybolovu a i ve všech dalších oblastech, které budou spadat pod tu budoucí strategii. Zároveň bych se ráda zmínila o určitém kroku parlamentního schromáždění Euronestu. To je nástroj, kterého musíme využívat protože, budu-li upřímná, budoucí vědnávání pro EU nebudou některak jednoduchá, zejména eh, pokud je o rybolov, když tam jsou tak důležití sousedé jako Turecko, Rusko, Ukrajina a Gruzie. Také bych ráda jménem eh, bulharských a romovských rybářů řekla, že jejich život, jejich eh, chléb a jejich profese budou výrazně záviset na té budoucí strategii pro Černé moře. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. Slovo má pan Kovačev na dvě minuty. Thank you, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem třím expertům za jejich stanoviska. Závěrem je, kolegové, že potřebujeme větší eh, viditelnost strategie pro Černé moře v našich evropských politikách a EU by měla hrát významnější úlohu v tomto regionu. Je to v zájmu členských států EU, ale i našich sousedů. Strategie by se neměla omezovat jen na papír protože spolupráce je důležitá nejen pro nás, ale i pro eh, třetí státy. Proto bychom měli přemýšlet o jednotlivých nástrojích přispívajících k synergii eh, a k východnímu partnerství a patřičně tyto nástroje vybavit finančně. Finanční balíček by měl být následně efektivně vynaložen. Eh, Často v Evropě míváme problém s absorpcí, totiž u finančních nástrojů. Eh, a teď bych chtěl být trochu eh, kritičtější. My jsme slyšeli hodně slov, ale je mi líto, že tyto nástroje často bývají jen takové prázdné skořápky. Černomorská oblast je nesmírně komplikovaná. Já to vím velice dobře, protože Bulharsko je samozřejmě také eh, pobřežní zemí eh, Černého moře. Ve Varně a v Burgasu máme úřady, já tam mám kanceláře, víme, že potřebujeme velice silně přezraniční spolupráci právě v této oblasti. Jak už o tom hovořil pan Minčev, je eh, velkou pravdou, že v této oblasti dřímá celá řada konfliktů, především na severním Kavkazu, ale také v náhorním Karabachu. Evropa by zde měla hrát mnohem aktivnější úlohu. Musíme využívat naší novou službu pro vnější činnosti a Lisabonská smlouva nám umožňuje, aby aby Evropská unie nebyla jen dárcem finanční pomoci, ale hrála také eh, aktivní úlohu v řešení problému. Mým závěrem je, že potřebujeme brainstorming eh, s kolegy. A v tomto brainstormingu se zaměřit na to, jak jednotlivé aktéry v celém regionu to do této činnosti začlenit a jak eh, neroztříštit dopad celé EU, ale vést jednotně. Děkuji vám, pane Kovačeve. Pan Severin, dvě minuty. <clears throat> Thank you, Chairman. I also thank the pan... Já chci taky poděkovat eh, všem řečníkům, pane předsedo. Název tohoto slyšení je Evropská strategie pro Černé moře, pro oblast Černého moře. Takže je jasné, že tedy nestačí synergie, potřebujeme strategii a na tom já se s vámi plně shodnu. Eh, ne, že by v synergii chyběla ta eh, energie, ale my potřebujeme prostě strategii. Jak už nám jednotliví hosté uvedli, Eh, je třeba zjistit, jaký bude rozdíl mezi strategií a synergií. Normálně strategie potřebuje dlouhodobější zásadní eh, zájmy. Eh, jinak se strategie nevypracovává, pokud tyto dlouhodobé zájmy nemáme. Takže jaké by byly ty naše zásadní dlouhodobé zájmy v této oblasti? A je pro nás černomořská oblast oblastí jako takovou, anebo mnoha jednotlivými oblastmi, které mají různé charakteristiky? v nichž jednotliví, eh, jednotlivé členové mají různé zájmy. A další věc je jasná. Rusko a Turecko, a to je mi jasné i z osobní zkušenosti, kdykoliv se snažíme hovořit s aktéry na, na místě, Rusko i Turecko jsou velice neochotné se účastnit mm, takto eh, společných jednání. Co by tedy mohlo, mohla Evropská unie učinit, aby eh, je motivovala eh, k takovýmto schůzkám a aktivní účasti? Děkuji. Děkuji vám, pane Severine. Slovo předám Slovo přám panu Angurakisi na dvě minuty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δυστυχώς μέχρι τώρα η συζήτηση διεξάγεται μεταξύ Ευρωβουλευτών που προέρχονται. Děkuji pane předsedo. Tato diskuze je vedena mm, mezi jednotlivými poslanci, kteří pocházejí právě z oblasti Černomorské. A já bych zde chtěl přednést jednu e, poznámku. Vážím si eh, všech eh, předřečníků, ale mám dnes trochu pocit, že jak pan Minčev, tak pan Cunningham nám neposkytli, nevrhli další světlo do této problematiky. Myslím si, že pan Cunningham vychází z některých výhod, má některé výhody, co se týče těch eh, eh, národů v této oblasti a myslím, že o tom hovořil i pan Minčev. Myslím, že zde hovořil o strategických eh, vývojích v této oblasti, o geostrategických vývojích, ale já jsem spíše očekával, že budou více hovořit o zkušenosti, kterou jsme již učinili s těmito národy díky spolupráci v Černomorském regionu. Rovněž bych rád poděkoval paní Del Coris. Poskytla nám totiž informace velmi důležité a ukázala směry, kterými bychom se mohli vydat. Není pravda, že smlouva z Montre přinesla určité potíže, jak to říkal pan Monče. Vlastně jsem nepochopil, e, co tím chtěl říci. Chtěl by, aby byla smlouva změněna a nahrazena čím? To nevím. Uh, a dru, moje druhá otázka se týká zásobování energie. Pan Mončev hovořil o monopolech, o monopolním postavením, ale o jakých monopolech vlastně hovořil? Vlastně máme i jiné možnosti. Země přeci mohou nakupovat energii, kde e, chtějí. Dobře, možná, že smlouvy s Ruskem jsou levnější, ale to je jiná problematika. A co tady máme dělat? Máme nyní změnit své strategické pozice v této oblasti? Eh, Děkuji, pane Angurakisi. Pan zpravodaj bych chtěl předložit eh, otázku našim expertům. Budete mít dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se vystoupit velmi stručně, protože už nemáme čas. Myslím, že bychom určitě měli ponechat příležitost eh, našim ctěným hostům, aby se vyjádřili, aby zareagovali. Co tady chci říci? My jsme tady slyšeli hodně malování čerta na zeď. Ta situace opravdu byla malována v černých barvách a v tomto případě musím říci, že jde o realistický pohled na věc. Takže já bych eh, poprosil panelisty o velice stručnou odpověď na to, zda se Černé moře stává tak trochu mrtvým mořem či zapomenutým mořem co tím myslí? Stává se Černé moře stále více doménou Ruska a Turecka? A z evropské perspektivy, z evropského pohledu, ztrácíme Černé moře ještě předtím, než jsme je získali? Za druhé, naši panelisté i kolegové stále znovu a znovu hovořili o problému financování a Tady je můj dotaz či podnět učen komisi. Neměli bychom mít jasně vyčleněné financování pro Černé moře? Pokud se nemýlím, letos na jaře komise rozhodla realokovat 1,5 milionů eur z pilotního projektu v oblasti životního prostředí v Černomorské oblasti na jiný pilotní projekt EU v sektoru banánů v zemích AKT. Takže tolik ode mne a těším se na odpovědi našich panelistů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A než udělím slovo odborníkům, rád bych na tomto místě udělil slovo panu Vešerovi z komise, ale i jemu říkám, prosím, dodržte ty tři minuty. Komise se bude moci vyjádřit ještě obsáhleji, až bude eh, před námi ta zpráva. Takže to, co vám nyní na čase odmí, odnímám, dostanete přidáno později. Děkuji, pane předsedo. Mm, ano, necháme tři minuty na to, abych se vyjádřil ke všemu, co zde zaznělo. To, to je spíš otázka psychického mučení než čeho jiného. Omezím se tady na pár bodů, které mi připadají být zásadní. Za prvé, a věřte mi, nejde o to, že bych se tady snažil být nějak hodný nebo zdvořilý. To, že dnes vedeme tuto předběžnou diskusi, toto slyšení, to je skvělá zpráva protože pro nás, já jsem diskutoval před tímto zasedaním se zpravodajem, Eh, řekli jsme si, že on ne, nepotřebuje, ale já ji potřebuji, protože pokud eh, parlament vykáže zájem, a nejenom zájem, ale určitou dynamiku, vloží určitou energii eh, do svého přístupu k Černomorské oblasti, tak si myslím, že dosáhneme obrovského pokroku. To je první věc. Druhá věc, kterou bych rád zdůraznil, Mm, abych se možná trošku vrátil k tomu, co říkala paní Delcourt ohledně provádění černomorské synergie. Je pravda, že tato synergie, eh, ta její realizace velmi vleklá, je to dosti chaotické. Myslím, že ty důvody, které jste uvedla, jsou naprosto správné. Je tam celá řada externích důvodů, ale také důvodů interních. Myslím, že tady nemusíme rozvádět, ale je jasné. A tady už se pomalu blížím ke svému třetímu bodu ať s touto věcí učiníme cokoliv, pokud se zaměříme na vypracování strategie, myslím si, že je důležité, abychom zase jednou neměli úžasný dokument, který však není uváděn do praxe. A parlament, jakožto rozpočtový orgán, má klíčovou roli v této oblasti. Ehm, nenechte to prosím vždy skončit vytvořením nějakého dokumentu, protože potřebujeme nejenom dokumenty, ale i prostředky, a to nejen finanční. Potřebujeme také lidské zdroje, potřebujeme ehm, určité mentální soustředění, určitou mm, politickou energii pro provádění takovýchto programů. Kromě té jisté chaotičnosti, kterou jsem zmiňoval, je zjevné, že multiplikace programů a iniciativ s tím, že každý z těch programů si žádá nejenom tedy ty finanční zdroje, ale i další, je třeba zajišťovat také kontinuitu a koherentnost těchto věcí. To je tedy druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit. Abych zůstal u té strategie, já jsem se dobře zaznamenal slova zpravodaje, myslím, že také poslance a poslankyně vyzvihovali složitost eh, tohoto regionu. Pokaždé, když na veřejnosti říkáme, že Černé moře se stalo mořem Evropské unie, vytváříme si problémy. Já nechci říci, že by Středozemní moře nemělo své problémy, jenom chci říci, že hloubka jaksi naší historické přítomnosti ve středomorském regionu je úplně jiná. Zatímco eh, představa, že z Bruselu něco eh, budeme uvádět v platnost oblasti Černého moře, tak s tím jsou opravdu problémy, problémy v psychologické rovině, v strategické rovině. A já samozřejmě eh, nechci říci, že tady je nějaká zeď, že by to byla záminka pro to nic nekonat, jenom říkám, že to musíme zohlednit, zohlednit v našich úvahách a ve výběru nástrojů, které navrhujeme. Vidím, že můj čas už pomalu vypršel, pane předsedo. Takže eh, pro nás je opravdu skvělou zprávou, že se o této strategii hovoří, postupujeme v této věci koherentně, nejenom eh, z hlediska politického, ale také z hlediska toho, jakým způsobem eh, provádíme či zavádíme nástroje, které potřebujeme. Ještě jednou děkuji zpravodaji, ehm, předsedovi a celému výboru jsem připraven samozřejmě vás i do budoucna informovat. Děkuji vám a předáme slovo ještě našim expertům, což bude obtížný úkol, protože eh, se budou snažit zodpovědět vaše dotazy v krátké době, ale vzhledem k tomu, že jste tak eh, vysoce zkušení a kvalifikovaní, tak vás požádám, aby se to stihli v následujících eh, deseti minutách. Eh, budeme postupovat ve stejném pořadí jako eh, na počátku, takže jako první promluví eh, pan Minčev a prosím, má teda to jen tři, čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, opravdu to bude stručné, jak jen to lze. Rozdíl mezi synergií a strategií. Synergie pro Černomoří bylo jakýmsi úvodním mechanismem, aby Evropská unie byla vůbec zavedena jako faktor do této oblasti. Rozvíjela se na základě stávajícího institucionálního rámce, což byl BISEK, a strategie by měla znamenat, že Evropská unie se sama ustanoví jako samostatný vlivový faktor ve svém vlastním zájmu, protože má zájem tam svůj, eh, svoje zájmy prosazovat. A mít tam tedy dlouhodobý a stabilní vliv. Co je tedy tím dlouhodobým a základním zájmem pro EU, aby rozvíjela takovýto druh strategie v oblasti Černomoří? Je to jen ten fakt, že Bulharsko a Rumunsko mají pobřeží Černého moře? Já si nemyslím. Evropská unie v dlouhodobém e, měřítku má zájem na tom, aby na svém východě měla takové sousedy, kteří v sociálních a politických eh, aspektech eh, budou sdílet eh, hodnoty jako Evropská unie v dlouhodobém horizontu. Protože jinak by naši sousedé spotřebovávali peněžní prostředky, úsilí a působily by, vznikaly by tam oběti. A proto právě Evropská unie má vést takovou eh, strategii, eh, která bude zohledňovat to, že některé státy tamní se někdy mohou stát členskými státy EU, jiné zase ne, ale je třeba tuto oblast chápat jako eh, oblast, která by měla uchovávat a vést hodnoty EU, aniž by byla určitou částí EU v daném časovém horizontu. Černomorská oblast by mohla být chápána jako integrální oblast eh, na ubrány EU a nebo eh, může být chápána jako eh, oddělená. Nicméně Evropská unie by měla být faktorem, který bude mít zásadní význam pro mm, tuto oblast jiné eh, mocnosti a jejich moc, tedy jako je tedy moc eh, Turecka a Ruska, eh, mají být respektovány, ale neměly by podkopávat moc EU. A teď předám slovo paní Delkur. Děkuji, pane Minčové. Děkuji. Já zareaguji hlavně na tři věci. Jednak je zde otázka té strategie pro mne by strategie plnila dvě hlavní funkce. Za prvé zvýšit viditelnost černomorské synergie v rámci EU a to především ve vztahu k iniciativám, jako je východní partnerství. E, zvýšila by tedy její viditelnost tak, aby se právě Černé moře nestalo zapomenutým regionem. A druhým přínosem strategie by bylo e, definovat, upřesnit dlouhodobé zájmy Evropské unie v tomto regionu. Mezi tyto dlouhodobé zájmy samozřejmě patří stabilita, stabilita založená na sdílení určitých hodnot. Pokud je o černomorskou synergii, zaznělo zde něco o různorodosti tohoto regionu. Myslím si, že přidanou hodnotou této synergie je právě to, že můžeme propojit různé regionální rámce a otvírat určitá vrátka, určitá dvířka, například vůči Kaspickému moře Střední Asii. A v tomto smyslu je to jedinečný nástroj, protože pardon, černomořská synergie umožňuje spolupráci zemím, které jinak patří do různých politických rámců z hlediska EU. Není otázka týkající se Ruska, jak pozbudit Rusko, jak je motivovat. To je veliké téma. Myslím, že zároveň ovšem eh, je to otázka, která stojí u kořenů ehm, evropské integrace. Eh, jak eh, zajistit, aby země, které v minulosti dříve více či méně vzdálené měly napjaté vztahy, jak je přimět a přivést ke spolupráci? prostřednictvím černomorské synergie takové země eh, vedeme ke spolupráci cestou drobných kručků ve stylu Žána Moneta, cestou konkrétní spolupráce. Eh, proto je tak důležité právě to mm, čerstvě zahájené partnerství pro životní prostředí, eh, které mm, postupuje velice konkrétně. Je zde tady zohledněn ten oživený jižní rozměr ve spolupráci s Ruskem ta A Evropa a Rusko jsou tady hlavními partnery, i když samozřejmě jsou i jiní hráči v oblasti Černého moře. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Poslední tři minuty jsou svěřeny panu Cunninghamovi. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem nechtěl hovořit o něčem chmurném, ale Chtěl jsem, abychom se zaměřili na nový kontext. Je tedy v nové politice zvažovat, je třeba zvažovat nový kontext. A jak zde bylo zmíněno, tato diskuze je velice nutná, je potřebná, abychom mohli vytvořit novou strategii, protože eh, to je možné jen, když budeme brát svou nový sociálně-ekonomický kontext. Souhlasím s kolegy že eh, došlo k úspěchům na začátku, došlo k dobrému pokroku v tomto regionu ve spolupráci, v podporování spolupráce v jednotlivých odvětvích, jako je ochrana životního prostředí, eh, dálniční sítě, ochrana hranic, námořní bezpečnost. A je tu ještě velký potenciál pro další podporu eh, spolupráce, aniž bychom nějak vyklali těmi mocenskými vztahy mezi jednotlivými státy. Teď si myslím, že tu může dojít eh, k konfliktním eh, situacím, ale v černomorské oblasti a je třeba, abychom brali v úvahu v našich politikách eh, Eh, nový politický kontext celé oblasti. Musíme být tedy dostatečně flexibilní, abychom se mohli přizpůsobovat změnám v Černomorské oblasti. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane doktore Kanningeme. Závěr bude svěřen eh, zpravodaji panu Ungureanu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem vynikajícím eh, hostům eh, za, eh, a také děkuji všem kolegům za příspěvky do diskuze. Myslím, že bychom o tom potřebovali diskutovat dál. Teď už máme jasnou představu o tom, jak vypadá stávající situace v Černomorské oblasti. A můžeme tedy dojít k závěru, že není důvodu se domnívat, že by eh, Černé moře bylo mořem zapomenutým. Problém ale spočívá by spočívala v tom, kdyby černomořská oblast nebyla chápána taková, jaká je, ale kvůli tomu, co v ní činí eh, jiní aktéři, ne tedy EU. Černé moře je pro nás jako Evropskou unii klíčovou oblastí. Není to okrajová oblast. Ze strategického a energetického pohledu rozhodně to není rozho- eh, eh, okrajová oblast, ale naopak je ve středu zájmu Evropské unie. A další téma, které zde dnes velice silně zaznělo, je potřeba mít strategii, Eh, samostatnou skutečnou strategii, jak už zde řekli někteří eh, z řečníků, protože je v zájmu EU takovouto strategii v dané oblasti mít. A dalším významným tématem, kterým jsme se nezabývali, byl také eh, problém financování. A já bych k tomu poznamenal, že to je součástí obecné problematiky neboli potřeby konkrétních, realistických, pragmatických nástrojů a politik, které budou zaměřeny právě na oblast Černomoří. Já vím, že už je mm, pozdě a jsem vám všem vděčen za to, že jste se zúčastnili této diskuze a doufám, že v této diskuzi budeme moci pokračovat co možná nejdříve. Děkuji vám, pane zpravodaji. Děkuji také všem řečníkům, děkuji všem hostům, panu Bešetovi. Tato schůze byla velice zajímavá a budeme se zabývat dále tímto eh, tématem, až bude připravena vaše zpráva, pane Anguranu. Další schůze se koná 27. září v 19 hodin ve Štrasburku a tímto končím dnešní schůzi.